pořadu jednání je Tadžikistán a situace vězňů svědomí. Nejprve dám slovo autorům, paní Hautala. Děkuji, pane předsedo. Tadžikistán je nejchudší z pěti středoazijských zemí a my eh, musíme nadále podporovat sociální a ekonomický rozvoj v této zemi. Musíme ale také této zemi připomínat její povinnosti na základě dohody o partnerství a spolupráci protože naše spolupráce se musí zakládat na společných hodnotách. A pokud vím, tak zrovna včera eh, dialog o lidských právech, eh, se konal dialog o lidských právech mezi EU a Tadžikistánem. Eh, parlament chtěl zaslat silný vzkaz na tento dialog o lidských právech a můžeme učinit závěr, že situace lidských práv se neustále horší. Byly schváleny velice represivní zákony, zejména zákon o veřejném schromažďování, který hrozí tvrdým sankcím, tvrdými sankcemi nevládním organizacím. Také zákon o e, advokátní praxi byl nedávno schválen a ohrožuje nezávislost právníků v zemi a tak dále. E, Dochází také k tomu, že političtí vězni jsou odsuzováni na základě zjevně politických důvodů. Musíme požadovat propuštění těchto osob. Nesmíme také připustit, aby boj proti terorismu, který samozřejmě je reálným problémem, eh, byl veden takovým způsobem, že to utlačuje eh, demokratickou opozici. Musíme podporovat právo opozice na mírové působení. Děkuji, slovo má pan Korao. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem měl příležitost navštívit Tadžikistán s volební misí a viděl jsem situaci přímo v místě. Je to země s poměrně tvrdou totalitou, politické strany jsou potlačovány, právě tak jako opozice a svoboda schromažďování a svoboda kritiky. Média jsou značně cenzurována. My máme s Tadžikistánem partnerství od roku 2009, které mělo za cíl dosáhnout určitých důsledků. Uplynula léta a výsledky se nedostavily v podstatě žádné. Naopak, před několika dny proběhlo eh, referendum o ústavě 22. května a prezident Rahman eh, zkrátka zrušil některé mandáty a zvýšil práh tak, aby mohl být zvolen jeho syn. Pokud jde o vězně svědomí, myslím si, že je na čase se ozvat. Máme s touto zemí speciální obchodní vztahy. Děkuji, pan kolega Tenok. Pane předsedo, tak jako mnohé postsovětské státy prochází Tadžikistán eh, traumatickým eh, porodem. Eh, občanská válka mezi islamisty a sekularisty si vyžádala statisíce lidských životů ještě před mírovou dohodou v roce 1997. Od té doby prezident Rahman je neustále v, v úřadě a mnohé z dnešních rozdílů jsou právě následkem občanské války. Rahman už má nyní čtvrtý mandát mandát a bude kandidovat znovu, eh, tak to není takový vůdce, v jakého bychom doufali v demokratičtější společnosti. Eh, zatýkání eh, a mizení občanských aktivistů a opozice. To není příliš závidění hodný rejstřík. Tadžikistán neustále více také upadá do sféry vlivu Ruska Země závisí na platech pracovníků v zahraničí, kteří, eh, jsou, kteří, kteří posílají své platy domů a my doufáme, že tato země se brzy vrátí směrem k západním eh, politickým a ekonomickým normám. Pan Panceri. Děkuji vám, pane předsedo. Před rokem eh, Evropský parlament odsoudil strašlivý stav věcí, kdy se konaly Tadžikistánu parlamentní volby a e, letos v květnu e, referendum e, změnilo ústavu, odstranilo limit na počet mandátů a umožnilo prezidentu Rachmanovi, který je v úřadě od roku 92, pokračovat ve výkonu tohoto úřadu. Bylo to kritizováno, eh, proběhly také závažné soudní případy a eh, Evropský parlament v tomto usnesení volá po znovu nastolení práva. Obchodní dohody musí obsahovat jasná kritéria o svobodě vyjadřování, ochraně lidských práv eh, a tak dále. Toto je nyní naše úloha ve vztahu s touto zemí. Děkuji pane předsedo přes šesti lety byla uzavřena dohoda mezi Evropskou unii a Tadžikistánem. Nejde tady ale pouze o obchod a ekonomickou spolupráci. Článek 2 zdůrazňuje, že dodržování principu demokracie a základních práv musí být základem vnější i vnitřní politiky. Dnes ale eh, slyšíme znepokojivé signály o eh, zastrašování a potlačování opozice, což vyvrcholilo před několika týdny eh, odsouzením dvou opozičních lídrů na doživotí. Dělá nám starosti opakované zatýkání a obtěžování právníků, zejména těch, kteří hájí osoby obviněné státní mocí. Třetím důvodem ke znepokojení je, jsou, jsou zprávy o používání mučení. Chápeme důležitost politických a ekonomických vztahů s Tadžikistánem, nicméně ty musí být hluboce svázané s dodržováním základních práv a e, lidských svobod. E, proto vyzývám Evropskou službu pro vnější činnost, aby monitorovala situaci lidských práv, politických stran a svobody združování. Děkuji. Děkuji, Sanchez Caldente. Děkuji vám, pane předsedající. Skutečnost, že EU má geostrategické zájmy v nějakém regionu, by v žádném případě nemělo opravňovat podmínečnou podporu eh, příslušné vlády, protože to znamená odsouzení pro tamní národy. A to je právě pří, případ Tadžikistánu, kde pod záminkou protiteroristického boje vláda utiskuje opozici a porušuje lidská práva. Měli bychom vztahy mezi EU a Tadžikistánem založit na udržitelném rozvoji rovnosti mužů a žen, podpoře organizované občanské společnosti. Neměli bychom nikdy zapomenout, že sociální inkluze a politika politika přerozdělování jsou nezbytné, máli skončit násilný extremismus a všechny formy násilí. Bez spravedlnosti nebude násilí ukončeno. Samozřejmě máme odpovědnost za to, že se změní úloha, jakou EU hraje ve světě. Musíme být důslední a konzistentní a neměli bychom Tadžikistán brát jako figurku na šachovnici. Nemělo bychom dopustit, aby geostrategické zájmy EU podmiňovaly naši zahraniční politiku. Děkuji. Pan Kjučuk. Děkuji vám, pane předsedající. Vážený pane komisaře, vážení kolegové, prohloubení hospodářských vztahů s Tádžikistánem je důležité pro Evropskou unii. Tádžikistán je hlavním partnerem v souvislosti s evropskou strategií ve střední Asii. Je třeba podporovat eh, obchodní a další kontakty s tímto regionem. Tádžikistán je také důležitým spojencem v boji proti terorismu a fundamentalismu terorismu. Eh, země se snaží o demokratickou identitu už 26 let, ale situace s lidskými právy se zhoršuje. Úřady tlačí na liberálně smýšlející občany, na opozici a nezávislé sdělovací prostředky. Také dochází k útisku občanské společnosti, zvláště nevládních organizacích působících v oblasti lidských práv. Politicky motivovaná obvinění jsou vyslovována proti kritikům úřadů, proti právníkům, novinářům, lidskoprávním aktivitům, kteří jsou

nespravedlivě uvězněných a stíhaných. děkuji za pozornost. Děkuji. Za SAD má slovo paní Lauristan. Eh, Herra esimees, hm, komisionär, eh, on kurb tõdeda, et... Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, je skutečně smutné, že Tádžikistán je jedinou zemí světa, která za poslední léta stále víc a víc padá eh, do totalitní minulosti. Evropská unie dává Tádžikistánu finanční pomoc, ale není možné zavírat oči před faktem, že celkový demokratický rozvoj Tádžikistánu se dnes již zastavil. Je potřeba zasadit se o to, aby zde existovala nezávislá justice, a vzhledem k tomu, že ta tam zatím neexistuje, je na čase, aby ti, kteří demokracii hájí, přestali být cílem represí. To je totiž velice nebezpečné. Naše usnesení je v tomto smyslu velice důležité, protože my v něm zdůrazňujeme, že násilný extremismus nesmí být, nemůže být za žádných okolností obhajován. Je potřeba dodržovat lidská práva, nesmí se používat žádné tyranské metody. Doufáme, že zástupci Evropské unie při vyjednávání s Tadžikistánem toto zohlední. Děkuji pan Gerike za ECR. Děkuji, pane předsedo. Tadžikistán je dnes nejchudší zemí Střední Asie. Je závislý na Číně a Rusku hospodářsky za to. Partnerská dohoda, kterou nabídla dohoda, je spravedlivá. Nabízí se 251 milionů euro ze strukturálních prostředků do roku 2020. Dnes je EU třetím největším obchodním partnerem Tádžikistánu, A tak bychom mohli pokračovat. E, šlo by to ještě lépe, pakliže by obě strany akceptovaly pravidla. Nás v ECR irituje vývoj v Tádžikistánu. Je potřeba si ty problémy jasně pojmenovávat. Například zatýkání a zavírání do vězení opozičních lídrů, kritiků systému, zavírání svatostánků, to není součástí a nemůže být součástí dohody s Evropou. Podívejme se například na německou křesťanskou menšinu ta se má z Tadžikistánu a z jeho dějin v podstatě vymazat. Ničí se hřbitovy a jiné symboly této kultury. A to není možné. Spolupráce s Evropou může pokračovat pouze tehdy, pakliže se budou trvale respektovat lidská práva. A to i v Tadžikistánu. Děkuji. Děkuji, pan Kelly. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Myslím si, že autoři velice dobře popsali situaci v Tádžikistánu. Zejména situaci za poslední roky za vlády stávajícího prezidenta. Samozřejmě je potřeba vyjádřit eh, empatii vůči eh, Tádžikům, ale je potřeba na Tádžikistány zatlačit, aby zaváděl reformy, zejména co se týká chování vůči opozičním aktérům. Je potřeba bojovat s terorismem a s korupcí. Nicméně v Tádžikistánu se tento boj zneužívá k tomu, aby se zavírali opoziční vůdci. Potřebujeme nová pravidla, která zajistí respektování svobody projevu a dalších svobod. Je potřeba na tádžikistánskou vládu tlačit, aby tyto změny prosazovala i ona a aby byli všichni vězni svědomí propuštěni. Děkuji, pan Frunzulica. Děkuji vám, pane předsedající, milí kolegové, vážený pane komisaři. Já si myslím, že máme velký zájem na tom, abychom navýšili politickou, bezpečnostní a hospodářskou spolupráci s Tadžikistánem Eh, stejně tak, abychom zlepšili tamní bezpečnostní situaci. Nicméně politicko-hospodářské vztahy s Tadžikistánem jsou velice úzce propojeny se sdílením hodnot, co se týče například respektování lidských práv a základních svobod. Proto podporuji žádost, aby všichni, kdo jsou ve vězení z politických důvodů, nebo na základě politických obvinění byli okamžitě propuštěni. Není možné ignorovat zvyšující se počet zatčených osob, kteří údajně spáchali trestný čin, ale ve skutečnosti jsou to političtí vězni. Není možné, abychom tolerovali zatýkání lidskoprávních právníků, členů opozice, jejich příbuzných, abychom tolerovali restrikce svobody médií, internetu, mobilních komunikací nebo vyjadřování vyznání. Tito političtí aktivisté a obhájci lidských práv musí mít možnost svobodně pracovat, aniž by se obávali, že budou zatč, zatčeni nebo persekvováni. E, Evropská unie v této věci musí zasáhnout. Děkuji. Děkuji, pane Frunzuliko. Teď se přesouváme ke Catch the Eye. První na řadě je pan Kukán. Děkuji, pane předsedo. Slyšíme znepokojivé zvěsti o značném množství zatčených opozičních vůdců a právníků v Tadžikistánu. Tito lidé zdůraznění v našem usnesení musí být propuštěni. Evropská unie investuje do dialogu o lidských právech s Tadžikistánem a součást tohoto dialogu by mělo být zahájení reform. To zejména platí pro nezávislé soudnictví s fungujícím systémem záruk a pojistek. Právníci musí mít možnost svobodně zastupovat své klienty před soudem. Jestliže a pouze eh, jestliže jsou obviněni na základě věrohodných důkazů, eh, pak musí mít právo na řádný soud a transparentní řízení. Eh, já oceňuji práci ombudsmana a skupiny pro monitorování lidských práv v této zemi. Stále ještě je ale potřeba značné zlepšení a hodně práce. Děkuji. Pan Marias. Děkuji, pane předsedo. Tadžikistán je autoritářským státem, eh, který systematicky porušuje principy demokracie a práva občanů. A eh, občanská společnost a média jsou pronásledovány ze strany oligarchů. Také křesťanské skupiny v této zemi jsou pod tlakem. Evropská unie eh, musí tlačit na to, aby byla obnovena demokracie, principy právního státu, práva opozice, systém pluralismu politických stran a svobodné volby. Musí musíme eh, co nejpozorněji sledovat eh, prosazování eh, práva na schromažďování a práva na zakládání politických stran. Musíme také požadovat zastavení porušování lidských práv. Evropská unie má k dispozici prostředky a nástroje k tomu a musí se postarat o to, aby na Tadžikistán byl vyvíjen tlak. Pan Polčák. Děkuji za udělení slova

zda můžeme rezignovat na ochranu lidských práv kvůli strategickému významu tádžikistánu. já si myslím že tomu tak není a že bychom měli v této věci vyslat jasný vzkaz. děkuji. pan dorfmann bez mikrofonu. Děkuji. Eh, samozřejmě podporuji veškeré poznámky, které zde od kolegu a kolegyň zazněly. Je potřeba Tádžikistán podporovat na cestě za demokracií, i když je to eh, země, která má tisícikilometrovou hranici s Afghánistánem. Ale rád bych zde eh, zmínil také jednu procedurální otázku. Podívám-li se na toto usnesení, tak tam nevidím nic naléhavého, protože všechny ty případy, které tam e, jsou zmíněny, jsou staré několik měsíců nebo let. Já už jsem několik let členem delegace pro cena, centrální Asii, jsem e, předsedou přátel Tádžikistánu a přesto nemáme žádnou možnost, jak bych se já, jak si mohl účastnit tvorby tohoto usnesení a myslím si, že o tom bychom se zde v parlamentu měli bavit. Co to skutečně je ten naléhavý případ, a jakou roli v tom mají hrát příslušné delegace, tak aby byla, eh, bylo dané usnesení ještě kvalitnější, eh, aby se do toho zkrátka zapojili lidé, kteří tu zemi znají. Pokud mají delegace tady mít nějaký smysl, měli by se podle mě tohoto procesu účastnit. Děkuji. Děkuji, pan Castaldo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. Tádžikistán se nachází v situaci, kterou v bývalých sovětských republikách vydáme poměrně často. Máme eh, hlavní opoziční stranu, která eh, v podstatě vede občanskou válku s islámskými fundamentalisty a vládnoucí stranu. Máme zde chudobu, ohrožení vnitřní bezpečnosti, hrozbu ze strany Afganistánu, stabilita této země je vážně ohrožená a e, vláda prezidenta e, Rachmona je prorostlá korupcí, snaží se odstranit opozici a dokonce i základy právnictví, zatýká právníky. Já jako právník e, si myslím, že nemůžeme v těchto persekucích pokračovat, nesmíme to umožnit zejména v případě, kdy taková obvinění zahrnují i doživotní tresty nebo e, tresty smrti. Podporovat demokracii je potřeba skončit s praxí, kde člověk nemá nárok na spravedlivý proces. Vážení přátelé, musíme být ještě ambicioznější, co se týká té partnerské dohody, kterou s Tádžikistánem už máme. Lidskoprávní doložky v této dohodě by eh, neměly být pouze ingous na papíře, měly by se stát realitou. Děkuji panu Kastardovi a nyní má slovo pan komisař Strianides. Pane předsedající kolegové, nyní jsme svědky velice obtížného období z hlediska lidských práv v Tádžikistánu. I když došlo k určitým pozitivním eh, krokům v posledních letech, například vítáme činnost ombudsmana pro lidská práva, máme velice závažné obavy v celé řadě otázek, eh, například politická aktivita eh, politických vězňů 29.9.2015. Eh, Vnitřní strana Adžikistánu byla postavena mimo zákon jako teroristická organizace a její vedení bylo zatčeno. Evropská unie vydala prohlášení, kde vyzývá zdrženlivost ke zdrženlivosti. Také připomínáme tádžické vládě význam dodržování základních práv, včetně práva na spravedlivý soudní proces i při rámci bezpečnostních opatření. Tadžický eh, nejvyšší soud eh, minulý týden vydal rozsudky 13 zatčených eh, vůdců IPT Eh, ve dvou případech životí. My jsme se kriticky vyjádřili v tom smyslu, že eh, soudní řízení není transparentní a porušuje právo obviněných na spravedlivý soudní proces, což není v souladu s závazky Tádžikistánu podle mezinárodního práva. Také jsme připomněli tádžické vládě, že musí být prezentovány důvody trestních obvinění v souvislosti se všemi vydanými rozsudky. Vážení kolegové, Inkluzivní legislativní proces by zabránil radikalizaci a politickému extremismu. My jsme zdůraznili tyto věci v několika, na několika schůzkách na vysoké úrovni, když předseda Lachmut, prezident Lachmut naštívil Brusel eh, v roce 2015 a také eh, setkání ministrů na eh, celé řadě schůzkách a probíhá dialog mezi EU a Tadžikistanem o lidských právech. Podle mého názoru kroky tádžické vlády mají potenciál poškodit celkovou legitimatu politického systému Tadžikistánu. To není v našem zájmu. Naše politika chce politickou stabilitu a ekonomickou prosperitu. Jako Evropská unie jsme základním poskytovatelem rozvojové spolupráce a pomoci jak Tadžikistánu, tak Střední Asii a budeme um, pokračovat v obhajově lidských práv a prá, obhajově práv vězňů svědomí. Evropská unie je připravena spolupracovat s Tadžikistánem při řešení těchto důležitých otázek. Děkuji za, pono- za pozornost. Děkuji, pane komisaři. Na závěr říkám, že